Kolegové, teď budeme hlasovat o referenčních kritériích. A omlouvám se za ten odklad, ale teď už konečně hlasovat můžeme. Takže všechno v pořádku. Teď nás tedy čeká další text, protože jsme, test, protože jsme v jiné konfiguraci. Takže teď si uděláme další testovací hlasování. Prosím, hlasujte. The vote is closed. Končím hlasování. Začneme pozměňovací návrh 26 a NV1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Kompromis A. S ústním pozměňovacím návrhem s od Alde pro, proti, zdrželi se. Přijat. Pozměňovací návrh ano, 104 na straně 8, 104, kde pro, proti. Zkontrolujeme elektronicky 104. Tak je to přijato určitě. Končím hlasování. Ne, je zamítnut 20 ku 20. Proč si nesednete tamhle? To bude, to bude uh, jednodušší, uh, abych viděl, kdo jak hlasuje. Nepochybně reaguje předseda na poznámku mimo mikrofon. 109. A další, který je stejný eh, pro, proti, zdrželi se, přijat. Přejdeme k 1 eh, na 2, tedy 112 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Zkontrolujeme 112. Končíme. Je přijat. Dobře, jsme to zkontrolovali. Teď. 113 pro, proti, zdrželi se zamítnout. A vy máte plusko. Já jsem myslela, že zvedat ruku na mínus, takže kontrolujeme elektronicky. 113. Končím hlasování. Zamítnut. 114 pro, proti zkontrolujeme elektronicky. Není to úplně eh, běžné hlasování, vidím. Končím hlasování. Zamítnout. NV20 pro, proti. Kontrolujeme NV20, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 20 ku 20, 22 roku 21, 1, 1, 5, kdo je pro? Zkontrolujeme 115, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis B pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 145 a 146 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromis C, kdo je pro? proti, zdrželi se přijat. Kompromis D, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 159, kdo je pro. SAD je pro. Zkontrolujeme 159, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 19. Kdo je pro? Proti? Zahajuji hlasování o devatenáctce. Končím hlasování. Přijat. 160 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis E. S ústním pozměňovacím návrhem D pro. Proti. Zkontrolujeme elektronicky. A pokud je zamítnu, budeme hlasovat bez ústně pozměňovacího návrhu. Tak je přijat. Kompromis E. Tak kde je E? Omlouvá se předseda. 29. Na stránce 18. Kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme elektronicky 29. Končím hlasování. Přijat. 30. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 1. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 2. Pro proti, zdrželi se přijat, 31 pro, proti, zdrželi se přijat, 32 pro a NV2 pro, proti. Zkontrolujeme elektronické 32 a NV2. Končím hlasování. Zamítnout. 3 pro, proti, zdrželi se přijat. 33 a NV3 pro, proti. Zelení jsou proti, zamítnout. 34 a NV4, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout, 35 pro, proti, zdrželi se přijat, 4 pro, proti, zkontrolujeme čtyřku elektronicky, končím hlasování, přijat, 35 pro, Ty odpadají. Dobře, 36. 36 pro. Zkontrolujeme elektronicky 36. Končím hlasování. Zamítnout. 37. Pro, proti, zdrželi se přijat. 38 odpadá. 39 a, a blok ty další. Um, pro, proti, Zkontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnout. Kom- pozměňovací návrh 42 a NV8 pro zahaj- hlasování pro kontrolu. Končím hlasování. Zamítnout. 43 pro, proti, zkontrolujeme elektronicky 43, zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnout. Kompromis F pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis G pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis H pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis I pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis J pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis K pro, proti, zdrželi se přijat. 74 pro, zkontrolujeme elektronicky 74. Končím hlasování. 22 k 21. Kompromis L pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis M pro, proti, zdrželi se přijat. 88 pro, proti, zdrželi se zamítnut. A budeme hlasovat o návrhu komise tak, jak je pozměněn a je to jmenovité hlasování, které je zahájeno. Končím hlasování. 42 pro, jeden proti, nikdo se nezdržel a tímto můžeme teď hlasovat jmenovitě o rozhodnutí k vstupu k mezinárodnímu vyjednávání. Ještě pár kolegů musí odhlasovat a už máme hotovo. Končím hlasování. 39 pro, jeden proti. Máme tedy kvalifikovanou většinu a Blahopřeji zpravodaji. Další zasedání ještě ne. Tak to je špatný papír. 10. ledna se sejdeme hned ráno v 9. A tak vám přeji veselé Vánoce a šťastný nový rok. Odpočiňte si a užijte si dovolenou.